A tímto způsobem je tedy zápis schválen. Dostáváme se k sdělení. Dva poslanci oznámili, že odcházejí z Evropského parlamentu. Je to paní Diana Wallis, která od 1.2.2012 se vzdává svého úřadu. Já bych chtěl nyní poděkovat paní Volis za velice dlouhodobou konstruktivní spolupráci a práci v rámci Evropského parlamentu. A stejně tak pan Pronisas de Rosa sdělil, že s účinkem od 2. 2. 2012 skládá svůj mandát v Evropském parlamentu. A to též platí i pro kolegu de Rosa. Já doufám, že on nás jistě uctí svou přítomností, že mu budu moci poděkovat osobně. Parlament to vyjede, na, bere na vědomí a podle článku 4 paragrafu 1 2 eh, jednacího řádu oznamuji, že tato křesla jsou volná a že se uvolní v ta data, která jsem právě oznámil. Pan Bira Itele mi sdělil, že byl jmenován členem Evropského účetního dvora. Já to tedy bědu na vědomí a podle článků 4, odstavec 1 a 4 jednacího dádu chci tedy říci, že od 1. 3. 2012 je jeho místo volné.